Děkuji, dámy a pánové. Pošedzenia z dňa. Tak, nyní budeme, přijmeme tedy zápis z zasedání z 8. října. Jde tedy o zápis a o dokumenty, které byly schváleny 8. října. Všechno bylo k dispozici. Má někdo něco k tomu? Ne, zdá se, že nikdo nežádá o slovo. Takže je to schváleno. Nyní informace. Pánové Atanasios Pafilis